tolerance vůči ženské obřízce. Jménem výboru FAM a pro rovnost pohlaví dám slovo paní Garcia Perez, navrhovatelce. Gracias, presidenta, señora comisaria. La mutilación Vážená paní předsedající, paní komisařko, mrzačení ženských pohlavních orgánů se v mezinárodním měřítku považuje za výraz nerovnosti pohlaví, za mrzačení, za eh, diskriminace žen praktikuje se na nezletilých. Eh, to znamená, že jde také o porušování práv dítěte, narušování fyzické integrity. Eh, více než 100 milionů žen po celém světě je tímto postiženo na půdě OSN eh, byla přijata rezoluce, eh, kde jsou státy žádány, aby podporovali a vypracovali si vlastní strategie na skoncování s těmito praktikami. A to zahrnuje také školení personálu, jak medicínského, lékařského, zdravotnického, tak také eh, působení na náboženské obce a vysvětlování rizik s tím eh, spojený. Kalidia je aktivistkou, eh, se kterou jsem se setkala. Eh, píše, že když jí bylo deset spolu s její sestrou, byla v domě svých rodičů a jednoho dne je navštívila sestra, Eh, matky a eh, pak to, k tomu došlo eh, v koupelně, bylo tam několik žen, násilím, násilím neobřezali. Krvácela jsem, křičela jsem, ale říkali mi ne, nepreč, to je ostuda. Teď si dospělá žena. Pak přišla matka, která také plakala a políbila nás, ale nemohla s tím nic udělat. Eh, prostě eh, rodina, tedy ta větev, která je otcovou rodinou, eh, má jednoduše a prostě rozhodující slovo ve všem v naší kultuře. Takže toto je reálný popis toho, co se stává, co se stává nadále milionům žen po celém světě, ale také v Evropě v mnohých zemích eh, jsou eh, ženy nadále eh, takto mrzačeny a tyto praktiky se tedy většinou odehrávají v zemích, odkud ženy z těchto, ženy z těchto kulturních oblastí pocházejí, ale v Evropě také. Komise z zveřejnila sdělení o eliminaci této praktiky. Je to průřezový přístup a my bychom chtěli využít této příležitosti, abychom se zeptali komise, jaké konkrétní akce zde podniká a jakým způsobem chce podporovat členské země v podobě vypracování specifických indikátorů a mm, pomoci jakési vedení pro členské země, jak mají dále postupovat. Eh, také eh, by bylo dobré, eh, kdyby se zjednodušilo operační plánování v oblasti justiční. Je s tím spojena ještě další věc a další otázka. Jaká jasná opatření chce komise přijmout na ochranu azylantů a žadatelů o azyl podle nové směrnice o žadatelích o azyl. Jak vidíte, je tady celá řada otázek, eh, které nás nepokojují. Eh, proti této praktice musíme postavit zcela jasné, hmatatelné akce a celé se to musí stát prioritou mezinárodní agendy pokud zákony a předpisy nejsou rigorozně prosazovány, pak je zde nebezpečí, že bude nadále pokračovat porušování těchto základních práv dívek a žen. Jestliže eh, je že nám eh, říkáno, že musí tímto způsobem eh, chránit své děti eh, ve své komunitě. Tady je třeba zasáhnout a je třeba, aby také spolupracovaly veřejné instituce a nevládní organizace, občanská společnost, poněvadž to je jev, který v Evropě 21. století opravdu nemá co dělat. Jestliže kdokoliv bude chtít tyto praktiky obhajovat, my tedy můžeme zcela jasně říct, říci, že tradice a kultura mají své meze tam, kde začínají lidská práva. Slovo má paní Jourová za Evropskou komisi. Uh, I want to thank... Ráda bych poděkovala parlamentu a zejména paní Garcia Perez za úsilí vymítit uh, mrze, eh, praxi mrzačení ženských pohlavních orgánů a za podporu eh, eh, komise a vnější eh, služby pro vnější činnost, která byla nastíněna v vzdělení nezákonné konec praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ze dne 25. listopadu 2013. Komise plně podporuje, že je proti všem formám vás násilí páchaných na ženách, včetně mrzačení ženských pohlavních, pohlavních orgánů. Je to porušování lidských práv a práv dítěte. Porušuje to vlastně fyzickou integritu žen a dívek a má to celoživotní dopad na jejich zdraví a psychiku a může to dokonce vést i k smrti. V současné době komise spolu se službou pro vnitřní službu dále eh, eh, provádí práci v souladu s akcemi, k nimi jsme se zavázali ve sdělení. Co děláme, abychom zvýšili eh, úroveň znalostí? Odhaduje se, že je možná až 125 milionů obětí na celém světě a 500 tisíc obětí eh, jenom v samotné Evropské unii máme velice málo spolehlivých informací o tom, jak, kdo to dělá a kde se provádí toto ženská obříž, obřízka. Proto je třeba zvyšovat úroveň znalostí. To je jednou z našich hlavních priorit. Spolu s Evropským ústavem pro genderovou rovnost jsme vypracovali společnou metodologii a ukazatele, abychom byli schopni vyhodnotit riziko mrzačení ženských pohlavních orgánů ve všech členských státech. Studie Evropského institutu nám řekne více o důvodech, které jsou za eh, pokračováním této praxe nebo naopak, proč by mohla skončit mezi migranty, kteří přicházejí do Evropské unie. To nám zase pomůže vytvořit účinnou strategii, abychom s touto praxí skoncovali. A nyní k tomu, co děláme a co budeme nadále dělat eh, v oblasti prevence. Abychom dosáhli nezbytné sociální změny, které je potřeba pro to, aby se rodiny vzdaly této tradice, nestačí jenom jednat právními prostředky. Proto také komise podporuje a i nadále bude podporovat eh, práci na úrovni komunit a bude zapojovat komunity, eh, co se týče otázek mezi označení ženských pohlavních orgánů v Evropské unii v zahraničí. Za tím účelem již brzy eh, komise vyřídí, vy, vy, vy, vyplní se řízení na eh, projekty z více 5,5 milionů. A budou to projekty, které budou zaměřeny na informace, na prevenci a skoncování s touto škodlivou praxí. V současné době také komise financuje čtyři kampaně v členských státech, které mají za účel zvyšovat povědomí o této praxi. A v naší vnější službě rovněž podporujeme ty projekty na úrovni komunit, které mají za cíl skončit s touto praxí a má to specifickou komponentu spravedlivosti a má to vytvořit také ochranné prostředí, které pomůže ochránit práva žen. Díky pod podpoře Evropskému parlamentu bude eh, vyvinuta také internetová platforma pro odborníky, kteří přicházejí eh, do styku s dívkami, které jsou tím ohroženy, kterým hrozí eh, ženská genitální obřízka. Děkuji vám za to a komise pracuje na tom, aby zahrnula praxi mrzačení ženských pohlavních orgánů také do další komunikační práce, aby zajistila eh, vedení eh, doporučení pro členské státy, jak eh, ochraňovat děti, jak chráníme oběti. Je to směrnice o právech obětí a ta by měla být vlastně transponována do listopadu 2015. To zase zahrnuje, zaručuje obětem této praxe snadnou, eh, snadný přístup k specializovaným službám a má je ochránit proti jakýmkoliv hrozbám eh, fyzického eh, nebo emočního, emoční újmy během vyšetřování a soudního řízení. Komise už uspořádala několik workshopů v členských státech o provádění této směrnice. Nejposlednější se konal minulý týden, bylo to 6. února to je Mezinárodní den nulové tolerance eh, v FGM. Komise také šíří eh, Ehm, vzdělávací materiály pro eh, právní odborníky prostřednictvím elektronické platformy eh, e-justice. Nakonec bych ráda řekla několik slov, které se týkají vnější dimenze naší práce. Přístup eh, k justici a propagace práv a právních aktů na ochranu žen, včetně ochranu jejich práva netrpět tradičními škodlivými praxemi, to je naší prioritou a rovněž je to obsaženo v politické strategii Evropské unie v rámci externí akce pro ženy. Chceme dále podporovat rovnost pohlaví a za tím účelem používáme dialog politický a v oblasti lidských práv eh, s eh, jednotlivými vlády. Upozorňujeme na otázky lidských práv a práv zdraví žen. Za druhé rovněž podporujeme eh, lobbyingové iniciativy, aby se zlepšila národní legislativa a aby byly vypracovány patřičné národní politiky v oblasti práv žen. Za třetí, podporujeme také iniciativy na zvyšování kapacit pro státní úředníky a pro zvyšování povědomí ve všech sektorech společnosti. Jednou za rok se organizuje eh, škola školení externí službou na eh, ochranu a na eh, zvyšování rovnosti pohlaví a dělá se to také eh, v, na ústředí Evropské unie a dělá se to tam, kde se řídí společná bezpečnostně vyšší politika. A v členských státech od roku 2012 eh, jsme zvali také Amnesty International, aby vždycky udělala prezentaci o tom, jak zajistit prevenci mrzačení ženských pohlavních orgánů. Děkuji. Zahájíme převážně ženský seznam řečnic paní Le Grip za EPP na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající u přijetosti tohoto mezinárodního dne nulové tolerance vůči mutilaci ženských polovních orgánů, skupina EPP chce vyzdvihnout svůj podíl na boji s eradikací této skandální praxe. Toto musí přestat na celém světě. Tři miliony žen a mladých dívek i děvčat jsou podrobeny tomuto mučení, tedy této mutilaci, která je páchána ve jménu takzvaných tradic a takzvaných eh, náboženských nebo kulturních motivů. A i na území Evropské unie přibližně půl milionu dívek a žen eh, trpí touto nesnesitelnou praxí. My vždy jako skupina EPP vítáme nasazení Evropské komise a akční plán, který byl představen v roce 2013, v listopadu 2013, ale litujeme toho, že tento akční plán, který byl velmi ambiciozní, nebyl doprovázen a neobsahuje úplně konkrétní harmonogram, který by umožnil posoudit dosa, již dosažené výsledky. Neobsahuje jasný výčet konkrétních, přesných, efektivních opatření, abychom posílili boj nás všech proti eh, mutilaci ženských polovních orgánů. A beru tedy na vědomí eh, konkrétní vyjádření a výčet budoucích kroků, paní komisařko, které jste zde zmínila. Bereme to na vědomí, ubírá se to správným směrem, reaguje to na cíl sledovaný naší ústní otázkou, to jest jít dále a skutečně mít cestovní mapu jasně vytyčených závazků. Nebudeme zase čekat celý rok, abychom se vrátili k tomuto tématu. Očekáváme konkrétní kroky a budeme si to hlídat. Děkuji. A nyní za socialisté demokraty paní Arena na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za váš eh, výklad o přehledu akcí, které je možno učinit ze strany Evropské komise. A můžeme mít radost z tohoto poměrně úplného přehledu, který se týká jak přístupu ke zdravotnictví, týká se ochrany dívek a žen, týká se Eh, také zacházení se žadateli o azyl a také podpory těchto kroků v komisi pro boj proti mutilaci ženských polovních orgánů. Ale sdílím stanovisko kolegyně. Nemáme konkrétní harmonogram a proto existuje tento přehled kroků, který je na stole, ale jak bude vypadat ten konkrétní harmonogram, jak bude vypadat plnění konkrétních cílů. Je těžké sbírat údaje, ale jak vypadá právě tento sběr dat? je dnes obtížné dokazovat, že členské státy vytvořily účinné eh, postupy proti tomuto jevu. A jak to sledovat? Říkáte, že jde o mezinárodní ochranu těchto dívek, kterým by nemělo hrozit vyhoštění ze země, kde je prováděna eh, ženská obřízka. Jaká je situace? Některé země jsou považovány za země bezpečné, které obecně neprovádějí ženskou obřízku, ale některé regiony tedy jsou na tom jinak, takže se dívky neposílají do těchto regionů. Když přicházíte ze severu a pošlou vás na jich, tak eh, to asi není optimální. Eh, takže máme mnoho nejistot, pokud jde o to, co členské státy dělají v boji s ženskou obřízkou. A vy zde vlastně předkládáte tento katalog dobrých záměrů, ale co konkrétně rada navrhuje, pokud jde o uplatnění tohoto katalogu komise. Děkuji. Na dvě minuty má slovo paní von Stork za EKR. Paní předsedající, eh, hlavně tedy vážené dámy, ale také vážení pánové, eh, ten problém eh, ořenské obřízky to není jenom tedy Eh, řekněme, problém jenom afrických kmenů a jejich rituálů, eh, jenomže on dospěl i k nám. Také u nás se toto hrozné, eh, tyto hrozné zločiny na ženách a dívkách odehrávají. Já chci říci, že pokud toto někdo považuje za součást svého náboženského uctívání, tak opravdu nepatří do našeho kulturního okruhu. My nebudeme ani zkrášlovat, ani akceptovat eh, takovéto mrzačení. Ani muži, ani ženy, ani malé děti, ani dívky, to prostě neexistuje tady. Pokud se Afriky týče, eh, dívky tam potřebují eh, pomoc. Eh, dnes už je takovýchto eh, postižených 157 milionů a každé, každý rok přibývají další 2 miliony. Eh, toto nemůžeme tímto způsobem tolerovat. My zde máme pomoc. Eh, mnohým to nemusí být pochuti, ale hodně proti tomu bojují církve, katolická, evangelická, charity, eh, mise v tísni v Německu například a tak dále. A já třeba eh, musím říci, že skutečně Eh, mnozí křesťané jsou považováni za lidi druhé třídy, méně cenné, eh, lidé se na ně dívají přes prsty jako na křesťanské eh, fundamentalisty, ale je třeba říci, že právě tito lidé odvádějí velmi cenou práci. Děkuji. Nyní paní Běder za ALD. Já jsem skutečně potěšená tím, co zde zaznělo z úst komise o tom, jak by se měl implementovat akční plán, eh, který eh, se chce eh, postavit proti tomu hroznému násilí páchanému na ženách v podobě ženského řízky. My tedy víme kdo jsou ty oběti, ale eh, nejsme schopni říci přesně, kolik takovýchto obětí je. Nemáme spolehlivá data. Často jde o eh, dívky, eh, které jsou v hůře dosažitelných částech společnosti. Otázka je, jak se chceme postavit této praktice, když nevíme, jaký je rozsah. Ano, školit příslušné profesionály a e, posilovat povědomí. E, ve Velké Británii e, jsme měli jeden, jeden případ, který se řešil před soudem. A můžeme říci, že u nás je tady skutečně velice, velice malá, malé povědomí o této praktice Eh, mezi zdravotnickým personálem. A my musíme vyzbrojit pro boj proti této praktice eh, jak policisty, tak také lékaře, zdravotnický personál a tak dále. Vyškolit člověka, to je otázka několika málo dnů a může to pomoci zachránit dívku, která před následky, které by jinak trvaly celý život. Samozřejmě začít s profesionály, to je výborný začátek, ale nestačí to. Musíme úzce spolupracovat s komunitami, snažit se změnit jejich postoje, hovořit s nimi, podporovat rodiče, kteří se chtějí postavit této praktice a jejich uplatnění na jejich dívkách. Děkuji vám. Paní Björk za Gue. Minuta, děkuji mnohokrát. Ženská obřízka, mrzačení ženských genitálií je obrovským násilím na ženám a muži. Takové patriarchální násilí má různé formy a různý kontext, ale vždycky to má stejný cíl. Utlačovat ženy, omezovat jejich životní prostor, jejich sexualitu, jejich možnosti ve veřejném prostoru. Násilí na ženách a dívkách je hluboce zakořeněno v našich tradicích a ženská obřízka je zvláště hrozným příkladem násilí páchaném na ženách. Pokud chceme být efektivní, pak práce proti této praxi musí být zapracována do daleko eh, širší práce proti všem formám násilí na ženách a dívkách. Potřebujeme feministickou solidaritu, aby bylo možné eh, zajistit úspěch pro všechny ženy a dívky, aby mohly žít život bez násilí. Ale musíme se podívat na to strukturálně ukořeněné patriarchy patriarchální násilí, které nás vrací eh, k vlastně k hranicím, na nichž se upalovaly čarodějnice. Eh, ženy musí za to dnes platit eh, svým strachem v každodenní životě a strach může potom převládnout v jejich životě. Je to mm, násilí páchané na lidských právech. A proto je nutné, aby komise co nejrychleji přišla s legislativním návrhem, jak bojovat proti všem formám násilí páchaném na ženách a včetně eh, ženské obřízky. Dvě minuty, pan Sebastian, za Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost. Děkuji také navrhovatelce ústní otázky, která je naprosto relevantní. Jsem tu v menšině, ale chci ukázat, že to není problém, který by zajímal jenom ženy, ale měl by znepokojovat celou společnost. Existuje velká vzdálenost mezi projevem komise a činy. Sdělení z 29. listopadu je dobrým sdělením, ale co se potom uděla, událo konkrétně? Jak vypadá harmonogram? E, mutilace ženských polavních orgánů je zločin, který musí být stíhán tam, kde se páchá. A stát, české státy, které neuplatňují zásadu univerzální spravedlnosti, by měly tuto zásadu dodržovat zejména u dívek, které jsou odváženy do třetích zemí, aby byly podrobeny ženské obřízce. Je třeba vědět, že je to akt násilí vůči ženám, proti ženám. A kdy bude komise skutečně jednat, aby eh, rozhodla o přesných krocích. Nejde jenom o právní otázku. Zatím eh, bylo soudy řešeno jenom několik málo případů, přičemž dochází k milionům obětí. Ženy se podrobují této praxi jako něčemu nevyhnutelnému. Některé ani nevědí, že je to zločin a že by pachatelé měli být souzeni. Je třeba posílit nezávislost žen, aby se ozývali a aby protestovali proti těmto postupům. Marginalizace, chudoba, jsou klíče k uchování této praxe v Evropě. Je třeba informovat, působit osvětově, je třeba mít humanitární, spravedlivé politiky a přistupovat k tomu globálně a parlament to dnes opakuje. A nyní eh, na minutu paní Burs. Děkuji. Existují desítky tisíc případů ženského břízky ve Spojeném království a ani jedna osoba nebyla předvedena spravedlnosti. Je to neúspěšná politika multikulturalismu, která tuto praxi umožnila. Volení představitele ve Spojeném království se tvářili, že nevidí tuto praxi, aby neurazili minoritní komunity a označeny za rasisty a nedostatek integrace těchto komunit se, a politická reprezentace se bojí se postavit proti tomuto postupu. A právě tito lidé zklamali tisíce mladých žen a dívek, které jsou obětmi překonané praxe a překonaných rituálů a justiční systém musí mít odvahu jednat, chránit děti. Ochrana dětí musí být mít přednost před to, to, před tímto postupem. Modrá karta pro vás, paní Burs, já bych se přemluvil za omezení těchto modrých karet. Přijímáte tu modrou kartu, paní Burs? Paní Verda. Souhlasím s poslankyní za UKIP, že je třeba udělat více s ženskou obřízkou v Evropě, ale proč UKIP nechtěl hlasovat pro usnesení Evropského parlamentu 13. prosince, které odsuzovalo ženskou obřízku UKIP, by se skutečně eh, měl, měl odložit svou proti evropskou ideologii a měl by se eh, měl by se postavit čelem této problematice. Já jsem to nebyla, když to bylo předložené. já jsem novou europoslankyní, ale lidové, lid, liberální demokrati mají velkou vinu na, multu, na multikulturalismu a politické korektnosti, takže tato otázka je skutečně ostudou. Paní Majer na jednu minutu. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Het zal je maar... Děkuji, eh, paní předsedající. Představte si, že vám 15 let a kvůli zrudnému rituálu eh, jsou vám nuceně odstraněny části pohlavního orgánu, důležitá část vašeho ženství. Takové to mrzačení, to je něco strašného. Je třeba, aby proti tomu bojovali země, po celém světě 25 milionů eh, obětí, půl milionu v Evropě samotné. Eh, je to trestné i v Nizozemí, přesto u nás máme 28 tisíc takto postižených žen, většinou původem ze Somálska a Eritreje. Týká se to tedy nejenom eh, ilegálních imigrantů. Tyto vysoké fráze Eh, komise nebo řeči o multikulturalismu. Eh, to nemá smysl. Jednoduše a prostě je třeba říci, že je to role islámu a je třeba eh, zarazit to, tento trend. A nyní paní Estera s Fragotem na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. My v EPP odsuzujeme ženskou obřízku. Je to hrůzná praxe. Jednou za šest minut se dívka stala obětí této hrůznosti a v řadě zemí tato praxe pokračuje. Nejde o tradici, o kulturu, o náboženství, o čest. Jde o násilí, jde o zločin. Martin Luther King řekl, že je vždy dobré začít správně jednat. Na to je vždy správná chvíle a aktivistka Varis Diri se rozhodla promluvit a vypovědět svou zkušenost o ženské obřízce, když jí bylo 13 let, kdy k tomu došlo z rukou členky jejich klanu. Hovořila o takzvané reinfubulaci a stala se mluvčím pro tyto záležitosti v OSN. Při svatební noci muž vlastně provádí to, tuto mutilaci na své ženě a pokud není takto mutilována, tak je vyhoštěna, vyhnána. A je, ta, je to důkaz vlastně o panenství. A ženská obřízka je v tomto smyslu eh, dochází k duševním i fyzickým onemocněním žen v Africe po celý jejich život. V Somálsku se říká, že co se nás týká, se týká i ostatních. A proto žádáme větší politickou vůli, abychom přispěli k eradikaci ženské obřízky. My žádáme prevenci i represi, osvětu ale zejména vykořenění na co se té úrovni. Děkuji. Paní Ward na jednu minutu. Um, I have been... Mě Yes jsem byla dojata tím, co říkali účastníci kampaně proti FGM. Ukázali, že když se ženy vzájemně v komunitě podporují, kterých se tato v praxe dotýká, mohou způsobit změnu. A vlastně kampaně se odehrají a skončí, ale problémy nemizí. Proto musíme spolupracovat s občanskou společností, abychom se dostali k dalšímu cílu, čímž je nulová tolerance. Velice důležité je eh, povzbuzovat eh, dotčení dotčené komunity, aby přinášeli svědectví, aby vyprávěli příklad, příběhy těch, kteří tím prošli. Musíme prolomit stigma a tabu, které to obklopuje. Musíme vyhodnotit potřeby těch, těch které potřebujeme. Jsou to zdravotníci, jsou to právníci, pracovníci v komunitě, jsou to muži i ženy a musíme to řešit doma i v zahraničí. Nulová E, tolerance musí znamenat naopak větší toleranci vůči otevřené diskusi o tom. Musíme o tom hovořit jinak, tak, aby e, oběti byly nazírány jako držitelé práv, která musí být dodržována. Paní Žikňanská, minutu. E, děkuji, paní předsedající. Před lety jsem dostala do, kni- do ruky knihu Pouštní květ a byla jsem šokována, protože jsem předtím neslyšela o ženské ubřízce a její autobiografický příběh mě ještě více vyděsil. Nebyla to fikce, byla to krutá realita a tato realita trvá dodnes. I dnes každý rok 100 tisíce malých, ale i starších dívek se podrobují tomuto obrovskému zákroku a kromě rituálného zvyku nemá oporu ani v náboženství a není to ani zákrok schvalovaný ze zdravotního hlediska. Naopak, velice často dívky vykrvácejí a po celý život potom i ostatní mají, e, trpí, protože mají normál, velkou bolest při normálním učení nebo menstruaci. Jizvy zůstávají ne nejenom na těle, ale i na duši. Proto je naší povinností toto rituální mrzačení eh, odsoudit a vyzvat ostatní africké země, aby jako Etiopie a pobře, pobřeží eh, slonoviny to postavilo mimo zákon. Proto musíme udělat všechno pro to, aby v našich zemích takovéto zákroky se nedělaly a potrestat nejenom ty, kdo to vykonávají, ale také rodiče, kteří připouštějí, aby jejich dcera byla zmrzačena. Děkuji. Merci. La parole. Děkuji. Děkuji. Slovo má Besera na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní Jourova. Ženská obřízka je kruto, brutální praxi. Je to globální porušení lidských práv, které netolerujeme. Tradiční kultura a náboženství nejsou platnými argumenty. Je to dílo organizovaného terorismu, aby se z těla žen stal válečný nástroj. A žádáme konkrétní kroky. Chceme jasný kalendář, jasný harmonogram a jasné prostředky. Je třeba, aby Evropská unie ratifikovala Istanbulskou úmluvu a je třeba to zařadit mezi priority lotyšského předsednictví. Jak řekla držitelka Sacharovy ceny z roku 2014, ať je to moje je to jako by docházelo k, k tomu, že moje dcera je znetvořena. Děkuji, paní Valina. Děkuji, paní předsedkyně. Ženská obřízka je jednou z nejhroznějších praxí a je to znásilnění práv žen, ženy i, dí, i dívek. Je to jedna z nejextrémnějších forem patriarchálního ovládání žen. A z tohoto důvodu je třeba uznat to ženskou obřízku jako formu pronásledování z titulu pohlaví a spadající pod umluvu OSN pro uprchlíky. Je třeba se doporučení pro ženy uprchlice OSN. A paní komisařko, bude obtížné tak učinit, dokud země jako Španělsko přistupují k navracení z hranic a jiné země se tváří, že to nevidí. Týká se to všech žen i mužů, kteří věří ve spravedlnost pro všechny lidské bytosti a žádná výmluva neplatí. Paní Korao na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, je to mnoho žen. Hovořme o číslech, je to barbarství. Jinak se to říci nedá. Tři miliony žen ročně jsou obětí eh, mutilace ženských polavních orgánů. 150 tisíc v Evropské unii, to je vysoké číslo. A velký počet eh, těchto aktů probíhá eh, v, na území Evropské unie, ať už jde o infibulaci nebo jiné postupy. Jde také o psychologické postižení ženy, jsou obětí těchto postupů a jsou zbaveny své sexuality. Eh, skutečně se tady hovoří o barbarství. Musíme jednat, musíme tomu zabránit a akční plán by mohl být důležitý, ale musíme také působit v oblasti asilového práva, abychom vzali v úvahu případné oběti. Paní Godim na jednom Děkuji, paní předsedající. Jak neschvalovat nulovou toleranci vůči ženské obřízce žen? To je barbarská praxe v rozporu s naší civilizací. Tyto hrůzy by se týkaly 175 milionů žena dívek ve světě, ale zejména 500 tisíc žen v v Evropě. Je to skandál. Evropská unie podporovala masivní přistěhovalectví, aniž by trvala na asimilaci a dodržování práva a prosazovala implantaci jiných kultur a tradic v našich zemích. Teď hovoříte o zaručení ochrany pro oběti na základě azylových postupů, ale důsledkem bude v zemích původu podporovat tyto hrůzné postupy, tím, že vlastně vznikne nový přístup k přistěhovalectví. Na rozdíl od této azylové politiky členské státy musí trestat mutilaci a mají dostatečný represivní arzenál a je to v jejich výlučné pravomoci. Evropské kroky by zde neměly žádnou předanou hodnotu. Paní Gabriel na dvě minuty. Madame la présidente, d'abord. Nejdříve chci připomenout, že není žádná tradiční výmluva vůči ženské obříce. Musíme dělat všechno pro to, abychom ukončili tyto zločiny. Zdůraznuju pět prvků. Za prvé, pokud jde o sdělení komise z listopadu 2013, všechny souhlasíme. Je to extrémně naléhavé a je třeba stanovit přesné lhuty pro uplatnění těchto kroků. Dále zdůrazňuji klíčovou úlohu, kterou musí sehrát Evropský institut pro rovnost pohlaví, aby pomohl vytvořit indikátory týkající se ženské obřízky pro členské státy. Dále eradikace ženské obřízky. Chci upozornit na význam koordinace mezi vámi, paní komisařko, zvláštní zástupkem pro lidské práva a komisařkou pro migraci a lidská práva koordinace, výměna informací, komplementarita kroků, abychom zhmotnili globální přístup Unie. Za čtvrté, myslím, že je důležité zahájit úvahy o zohlednění ženské obřízky v migrační politice. Jednak co se týče žádostí o azyl, kromě toho je třeba také věnovat pozornost mladým dívkám, které patří do, do přistěhovaleckých komunit a rizika odeslání do země původu a provedení mutilace zde a nemí, nesmí upadnout do medicalizované mutilace, která by měla být jakoby přijatelnější. Není tomu tak a je třeba se zabývat tímto trendem a nenahradit zlo, zlým, zlo jiným. Děkuji. Paní Rodriguez na jednu minutu. E- Děkuji vám, paní předsedkyně. Pro ženskou obřízku není žádné oprávnění, to se prostě nedá zdůvodnit. Je to zločin. Eh, mladé ženy jsou mrzačeny. V Evropě samotné je to 500 tisíc případů ano, a 200 tisíc eh, se jich stává obětmi této praktiky. Ženy jsou po celém světě eh, takto ohrožovány. Je to středověká praktika, nic jiného to není. Je to, je to barbarství, je to něco hrozného, zvláště eh, když tady vidíme tato čísla. Můžete, paní komisařko, potvrdit tato čísla? My hovoříme, já nevím, o pětistech tisících lidech. Dá se říci, že to je eh, málo, že to je malá čísla? Já myslím, že ne ale chtělo by to, abychom měli větší jistotu, co se čísel týče. E, ženy jsou obřezávány pomocí rezavých nožů a Evropa s tím musí něco udělat. E, paní Višněvská? Děkuji vám, paní předsedající. E, paní komisařko, já pozorně naslouchám této diskusi a jsem skutečně pobouřena a znechucena, poněvadž my jsme Eh, po deváté už měli, devětkrát už jsme měli eh, den netolerance vůči této eh, ženské obřízce. A jaká jsou čísla? Jsou tady miliony lidí, miliony žen, které jsou takto obřízávány v samotné Evropské unie, v Evropě půl milionu. To je něco hrozného, že vůbec dnes v 21. století je možná taková sadistická praktika já jsem poslouchala, co jste řekla, eh, paní komisařko, a není tam vůbec nic konkrétního, nic jsem neslyšela, nic jsem se nedozvěděla. Můžeme odhadovat, můžeme si myslet a nic z toho nevyplývá, ženy nadále trpí. Kdo se o ně má postarat, když ne my? Paní komisařko, co s tím eh, chcete dělat? Eh, děkuji, paní předsedkyně přerušuje. Paní Forenza na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, eh, kolegové, děkuji, paní komisařko. Já se domnívám, že eh, tuto debatu je třeba zasadit do řádného kontextu. Tady teď nejde o mm, nějaké eh, křesťanské aspekty Evropy. Prostě je to drama a je třeba k němu nějak přistoupit, nějak se s ním vyrovnat. Už eh, zase jsme tady slyšeli mimo jiné rasistické útoky. Tady jde o svobodu žen, o jejich sebeurčení, o integritu, nezranitelnost, princip nezranitelnosti eh, tělesné. My eh, musíme se snažit Eh, omezovat násilí eh, mužů eh, vůči ženám, ale vůbec násilí vůči ženám v patriarchálních společnostech a tak dále. Je důležité, aby příslušné konvence ratifikovaly také všechny členské země. Máme tady spoustu statistických údajů, ano, těch je dost, ale prostě představu, jak s tím dál, to nemáme. Pořád hovoříme o dalších a dalších obětech. Eh, paní řečnice. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, paní komisaře, paní komisařko, před rokem jsme velice chválili to sdělení, ale po celém roce tato barbarská praxe pořád zasahuje miliony žen a dívek na světě a také v Evropě. Hovoří máme o zneužívání dětí, je to zločin a jako takový jeho třeba pojednat a proto je třeba, aby se prováděly zákony, které FKN Ehm, kriminalizují. Je třeba eh, trestat, odsuzovat eh, vinné rodiče a ty, kdo to provádějí. Proto je třeba také vymítit pocit beztrestnosti v Evropě a máme také odpovědnosti v rámci vnější síly, eh, služby podporovat informovanost, zvyšovat povědomí a vůbec světu, o právech dítěte a o lékařských rizicích této barbarské práce, která způsobuje fyzické i psychologické neurologické poškození. Musíme také podporovat odvážné ženy, které se odvažují hovořit a postavit se proti této staré tradici. Například eh, v Senegalu je vynikající nevládní organizace, která zmocňuje ženy, aby sami radikovali FGM ve své vlastní společnosti. Abychom byli ale v terénu efektivní, musíme respektovat a mm, ctít eh, kulturní a náboženské tradice, ale nikdy nesmíme připustit, aby násilí na dětech se zdůvodňovalo kulturními tradicemi nebo náboženstvím. Proto, paní komisařko, prosím vás, abyste to dobré doporučení a sdělení dovedla také do akce. Děkuji. Pan Milson na minutu. Mnohokrát děkuji. Eh, ženské, ženská mutilace ženských genitálií je tisíciletá tradice a musíme samozřejmě nastolit nulovou toleranci. Společnost se modernizuje, ale zároveň pořád toto zůstává realitou pro miliony žen a dětí na celém světě a často je to velké tabu, zejména tam, kde se to děje. A ženy dosvědčují, že to není pouze fyzický problém, ale že to je jako kdyby vám někdo zabránil mluvit, zavřel vám ústa. Proto musíme myslet nejenom na riziko, které představuje tato zmrzačující eh, tradice. Musí to být součástí politiky pro ženy tak, aby ženy mohly vystoupit vpřed ve všech oblastech

potřebujeme pracovat na dalších feministických politikách a musíme podporovat ženy na celém světě. Děkuji paní Gerling, má minutu, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám paní komisařko. Všichni se tady zhodneme, že e, FGM je jedna z nejvíce barbarských e, forem kontroly nad sexualitou a životem ženy. Dnešní otázka zní tak, co s tím můžeme udělat tady dnes a v Evropě. A myslím si, že to je skvělá věc, že jsme tady všichni společně a že hovoříme o cestě vpřed a je na čase, abychom opravdu už k něčemu dospěli. Protože příliš málo se tento e, zločin stíhá. Musíme ukázat nejlepší praxe a zlepšit prosazování zákonů. Musíme mít úspěšné stíhání tak, abychom ukázali, že naše politika k něčemu doopravdy vede. Catherine Beard už e, hovořila o situaci ve Spojeném království a o posledních e, pokusech, vlastně prvních pokusech to trestně stíhat. A to je bez ohledu na to, že premiér na to dal 1,4 milionu liber, tak, aby bylo zajištěno, že lékaři NHS, tedy ze státního zdravotnictví, budou o tom informováni. Proto je velice důležité provádět takové informační kampaně. A mutilação genital feminina é sem dúvida uma das formas mais Ženská obřízka je bez pochyby jednou z nejhorších forem znásilňování žen. Je to hrozné porušování jejich práv a také práv dětí. Způsobuje hrozná zranění sexuálnímu, eh, fyzickému a také psychickému zdraví eh, žen. Je to zločin, který se děje v skrytu boj proti eh, tady tomuto eh, tomu, co se skrývá, tomu těmto skrytým praktikám, ten prostě je třeba vyhlásit na všech frontách. Lepší přístup k sexuálnímu vzdělávání, eh, zdravotnictví a tak dále vidíme, že eh, se také eh, na tomto podepisuje hrozná makroekonomická situace v našich zemích. I tady s tím je něco třeba udělat. Madame Matera. Paní Matera, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. V roce 2006 parlament poprvé zdůraznil naléhavost otázku otázky mutilace ženských genitálií a potřeby o tom jednat na evropské úrovni. Jsme si vědomi toho, že tento jev tkví v jiných kulturách než naše. Eh, velký počet žen žije s tragickými důsledky tohoto jevu. Oběti často žijí na území Evropské unie. V listopadu 2013 instituce, kterou dnes zastupujete, paní komisařko, oznámila řadu kroků pro boj s tímto barbarským jevem, ale žádný harmonogram nebyl stanoven pro spuštění těchto kroků a to stěžuje posouzení jejich efektivity. Je třeba tedy znásobit úsilí. Členské státy mohou jednat na vlastní úrovni, ale všichni dohromady se musíme snažit pomoci obětem, abychom podpořili odborníky a společenství, která působí v tomto směru. 6. února se konal Mezinárodní den boje proti ženské obřízce. A pokud chceme, aby to mělo konkrétní smysl, pokud chceme skutečně přispět k eradikaci tohoto jevu, tak eh, je třeba přejít od úvah k činům. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Marta na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Konstatuji, že je tu málo mužů, kteří zde dnes promluvili o této hrozbě. Je to vážné a opustme tedy předpojaté myšlenky. Týká se to i mužů když hovoříme o polovině lidstva. Mluvme o mutilaci ženských polovních orgánů. O co jedná? Jde o zmrzačení, o zranění, o zabíjení žen. Je to trvalé mučení. A tato mutilace je odrazem eh, zakořeněné nerovnosti mezi muži a ženami. Vy jste to řekla, není to africký problém, týká se to i Evropy. Co je třeba dělat? Nyní je třeba informovat a umožnit změnu mentality. Je třeba podpořit ratifikace istambulské umluvy. Je třeba také uvažovat o azylovém systému, který by bral v úvahu tuto vážnou hrozbu a nedostatek jeho odsouzení v některých zemích. Tyto ženy nejsou oběti, jsou to bojovnice, jak řekl doktor Mukuje. A musíme vést tento boj společně. Děkuji. Děkuji paní Jiménez Beserel na minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Jeden obrázek eh, má větší cenu než tisíce slov. A já eh, vidím fotografii ženy, která drží nůž a tím nožem provede eh, mutilaci ženských polavních orgánů. Je to zločin. Jsem zhrozena skutečností, jak se muži dívají na ženy, které nemohou ani chodit po tomto zákroku. A je to forma sexuální motivace. Řada mužů a otců to podporuje. Jedno svědectví za všechny. Můj otec mě zavedl na slavnost a já jsem se divila, že mý bratři mě nedoprovázeli. Ale ta to operace proběhla v roce 1993. Byla jsem zmrzačena. A ve Španělsku existuje zdravotnický protokol, podle něhož otcové se zavazují, že nebudou mrzačit své dcery. Měli bychom ho schválit pro celou Evropskou unii. Měli bychom mít právní nástroje, ale i finanční nástroje, proto abychom bránili těmto mutilacím. Musíme jednat proto, abychom tento nůž, který mrzačí duši i tělo žen, pohřbili. Paní Blinkevičujte na jednu minutu. Děkuji vám. Eh, toto je v určitých světových regionech zakořeněná tradice, ale zároveň je to eh, ta eh, nejhorší a nejnásilnější diskriminace žen. Jde o porušení lidského práva na nemučení, na zachování fyzické integrity. Ještě dnes jsou eh, v Evropě stovky tisíc žen vystaveny tomuto zacházení. Je to zločin. Je třeba, abychom vzbuzovali a povznášeli povědomí o této praktice, o tomto porušování lidských práv. Evropská unie musí zajistit účinné vynucování zodpovědnosti a trestání. A paní komisařko, opravdu chceme slyšet něco konkrétního. Pan Stýr, vážená paní předsedající, ženská obřížka se týká 140 milionů žen po celém světě. Slyšeli jsme to eh, už několikrát a taky půl milionu eh, žen je postiženo v Evropě. Eh, velice často je to zdůvodněno kulturním či náboženským rituálem. Ovšem ve skutečnosti jde o zločin proti lidskosti, to je naprosto jasné ženská obřízka je také porušování svobody dívek, jejich práva na zdraví. Dívky přitom často umírají a jde také tím pádem o porušování práva na život. Právo na život to je právo, od kterého se odvíjí všechna ostatní práva a proto musíme zajistit, aby takto škodlivé praktiky eh, byly Eh, vymíceny. Neméně v 28 zemích Afriky, Blízkého východu a Asie eh, se ženská obřízka praktikuje. A proto musíme využít všechny nástroje, včetně zahraničně politických, k boji proti tomuto fenoménu. A musí se to stát integrální součástí rozvojové politiky. Jde, jak říkám, o lidská práva. A za náš výbor bych se chtěla zeptat, jak úzce spolupracujete s komisařem Mimicou, který má na starosti právě rozvoj. Děkuji vám. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsed, paní předsedkyně. Pouze před několika málo dny u příležitosti dne VHO jsme si připomněli tuto záležitost a zároveň byla zveřejněna strašná čísla, protože opravdu miliony děvčat tím trpí v africkém rohu, v Eritreji, v Egyptě, jinde a někde až 80% ženské populace tím trpí a i u mě, v mojí zemi v Itálii se odhaluje, že až 40 tisíc žen se staly obětmi FKM. Tím se vlastně stávají objekty. E, zbavuje je to sexuálního potěšení a má to obrovský vliv na jejich život. Potřebujeme přesná pravidla, abychom zajistili prevenci a podporu obětí musíme rozvíjet kampaně na boj proti těm, kteří se tuto barbarskou praxi snaží odůvodňovat nábožensky a kulturně. Musíme dodat další odvahu ženám, které tím trpí. Děkuji, pan Regner, jedna minuto. Děkuji, Eh, paní komisařko, eh, to, co zde slyšíme, ono to sní vlastně stejně, ať už ty komentáře přicházejí zleva nebo zprava. My jsme prostě eh, všichni tady proto, abychom se sjednotili na tom, že ženská obřízka je pohrdání lidskostí, je to zločin. To je nám Eh, toto stanovisko je nám společné. A také se domníváme, že bychom neměli neustále diskutovat, ale měli bychom jednat. Ano, víme, měli jsme tady informační kampaně, ale eh, je třeba energicky eh, žádat, aby toto bylo také základem práva na azyl. My jako Evropané se za toto musíme zasazovat a různými hlasy žádat v podstatě to tež. Děkuji a nyní Catch the Eye a nyní paní Pětě na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Ženská obřízka prováděna na mladých dívkách eh, je zdrojem obrovského utrpení s hroznými následky. Ne, nejde jenom o strach a o bolest, ale také potom zdravotní komplikace při zacelování ran a e, potíže při tom, potom dále při porodech a tak dále. Tato se porušuje důstojnost žen po celém světě a týká se nejvíce eh, mladých eh, dívek a to je opravdu zneužívání a také eh, narušování lidských práv. Také na našem kontinentě se toto děje, ovšem dívky bývají nejčastěji unášeny do zemi svého původu a tam se to potom stane. A pan Saro Santes. Eh, já jsem velice eh, rád, že eh, tady byl ohlášen akční plán proti této praktice. A je téměř neuvěřitelné, že ještě v 21. století pořád diskutujeme o této praktice. Je to něco tak barbarského. Jak to, že se to může dít na tomto světě a dokonce v Evropě? Eh, také v mé zemi jsou známy desítky případů ženské obřízky. A v Evropě hovoříme o, o desítkách či stovkách tisíc mezinárodní instituce a instituce EU musí jednat. Samozřejmě nejlepší je vzdělávání. Je třeba zajistit to, aby se tato kampaň odehrávala po celém světě a zejména se zaměřovala na nejohroženější komunity. E, komise navrhuje, aby zvláště důležitou roli hrála příslušná umluva, tedy istambulská umluva. Děkuji. Zpráva, která byla zveřejněna eh, v roce 2013, dochází k závěru, eh, že mrzačení pohlavních orgánů eh, to je moderní barbarství rozšířené po celém světě Konstatuje se, že eh, nejméně ve 13 zemích Evropské unie žijí oběti a k tomu patří také Německo, Francie a Spojené království. Mrzačení pohlavní orgánů, eh, to je těžké porušení lidských práv a eh, je to nebezpečná praktika. A už takováto hrozba ohrožení člověka něčím takovým musí být dostatečné eh, k poskytnutím asilu. Je třeba proti tomu něco dělat. Eh, je třeba eh, toto chránit oběti a trestat tento zločin. Děkuji, paní Votman. Děkuji, paní předsedkyně. Přátelé, a spolubojovníci. Slyšeli jsme tady mnoho strašlivých příběhů dnes večer a lituji jenom toho, že je tady tak málo lidí přítomných. Během naší diskuse 420 dívek a žen na světě bylo podrobeno této praxi s použitím kamenného nebo rezavého nástroje. Je jenom škoda, že je tady tak málo mužů, ale eh, říkám těm, kteří tady jsou, že že nemají právo na potěšení ze sexu. Když se podíváte na genderovou nevyváženost v této sněmovně, pak vidíte, že máme ještě před sebou dlouhou cestu. Musíme přesvědčovat eh, že všech na v celém světě. Musíme to dělat my všichni a všechny politické skupiny budou muset velice bojovat, abychom se této příše, tohoto příšerného zvyku zbavili. Děkuji. Mrzačení lidského těla je odsuzení hodné. A i když mám velkou úctu k náboženskému cítění a víře člověka, musím zdůraznit, že žádné ze světových náboženství nepřikazuje něco takového, ani islám. A nevzpomínám si, kolikrát za poslední deset let jsme probírali toto téma v Evropském parlamentu, organizovali jsme konference, přijímali usnesení. Tato diskuse však ukázala, že jsme se nedostali daleko odpor k ženské obřízce je velmi silný a podporuje veškeré nástroje politiky, které umožní zvýšit prevenci a postihnou každého, kdo se na tom taktu bude podílet. Ale nesouhlasím s tím, aby snaha skoncovat s tímto barbarským zvykem stala záminkou pro nátlak na urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy z roku 2010. To je plně v pravomoci členských států a komise nemá právo na ně vyvíjet žádný nátlak. Děkuji. Děkuji. Paní Borzan na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající já opravdu jsem velmi pobouřena touto praktikou. Jsem pro přijetí rychlých a účinných opatření eh, na potlačení tohoto barbarství a eh, porušování ženských práv. Především je třeba trestat. V Evropské unii samotné žije půl milionu obětí a před soud se dostalo pouze 1,40 případů v našich členských zemích. To je ostudné. My potřebujeme o tom věce více vidět, schromažďovat data, pak budeme moci e, zasáhnout. A především musíme vědět, kdo tyto praktiky koná. Jsou důležité nejenom oběti, ale také potenciální oběti, ti, kteří jsou ohroženi. E, a bohužel zatím jsme neslyšeli žádný harmonogram pro eh, přijet, přijetí opatření. Paní Tomašič, děkuji vám. Já podporuji zcela jednoznačně přísná opatření proti eh, této příšerné praktice v Evropské unii. Ovšem uvědomuje si také, že problém je vždy s tou praktickou stránkou vynucování byť dobrých eh, zákonných předpisů. Úsilí zatím nenese dostatek plodu. Eh, jde také o otázku zdravotnické politiky. Je to součást integrační politiky, tedy prevence tohoto jevu přizpůsobování se, integrační problémy, eh, problémy eh, cizinců, eh, to často stojí v rozporu s těmito tradicemi. A my se musíme snažit, aby zákony platily pro všechny. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně Tyto problémy vyžadují multidisciplinární přístup sociální služby, zdravotnictví, školství. Je třeba se výrazně zasadit o to, abychom čelili nelidské, barbarské praxi, která přetrvává kvůli předsudkům a nedostatku informací. A statut žen je tím ovlivněn v řadě zemí. Jsme všichni přesvědčeni, že lidé mají nescizitelná práva a obhajujeme koordinované kroky, který by měl definovat riziko a přesvědčit rodiny a neměli bychom se takto vracet do minulosti, měli bychom nabídnout psychosociální pomoc těm dívkám, protože mrzačení je nevratné, bohužel. Musíme jednat na místní úrovni, ale musíme mít také kroky na evropské úrovni. Děkuji paní Kiniči. Děkuji paní předsedkyně. Údaje o ženské obřízce jsou alarmující ve třetích zemích i v Evropské unii. Jsou to čísla, která nejsou úplná a je proto těžké vytvořit eh, strategie a pomoci obětem i obětem potenciálním. Příliš často se oběti nepřihlásí k tomu, co se stalo. A hrozí i to, že děti se stanou obětmi před rodiči. A proto kroky navržené komisařkou jsou zajímavé, důležité a potřebujeme konkrétní pravidla o světové kampaně, je třeba urychlit uvědomění si v Evropě i jinde. A musíme také sázet na prevenci, protože je to násilí vůči ženám i dětem. A končíme paní Hanival. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořím v této dopravě jako někdo, kdo zastupuje město, kde existují komunity, kde probíhá ženská obřízka a je to barbarské, hrůzné a naprosto souhlasím s tím, co zde zaznělo o mutilaci ženských polovních orgánů, ale sna, snažit se prosadit právo nefunguje. Nedošlo k úspěšnému stíhání ve Spojeném království, i když ženská obřízka je trestným činem. Francie byla o něco úspěšnější, ale to, co musíme udělat, je skutečně nabádat samotné komunity, aby pochopili, že je to špatná praxe, špatný postup a přesvědčit mladé ženy, které jsou ochotny svědčit, a je třeba, aby měly více podpory. A Evropská unie a Evropská komise by měla předložit plán, aby financovali právě pomoc těmto komunitám. Děkuji, děkuji paní Hanivel. Toto končí proces Kedžia a dávám slovo paní Jourové.

Merci, madame. Le débat... Děkuji. Končím rozpravu.